hlasování. Jako Začneme hlasovat. Nejprve formální záležitost. Paní Intveld. Děkuji vám, pane předsedo. Jenom velice stručně, vážení kolegové. Právě jsme si vyslechli vystoupení předsedy Komise Africké unie, což byla významná událost a při této příležitosti Mám žádost na vedení Evropského parlamentu, protože před několika dny jsme se dozvěděli, že doktor Mukwega, který je laureátem Sacharovovy ceny, již nebude eh, mít plnou ochranu OSN. Jeden z jeho spolupracovníků byl nedávno zavražděn jeho bezpečnost, stejně jako bezpečnost jeho spolupracovníků je ohrožena a já bych byla ráda, kdyby Evropský parlament společně s paní Mogherini využili maximálních vazeb, které máme na Africkou unii, abychom zajistili ochranu jeho práce. Děkuji, bardzo, paní. Děkuji vám, paní poslankyně. Zaznamenali jsme vaši žádost, kterou projednáme s paní Mogherini. Nyní paní Gomez. Já bych chtěla využít této příležitosti a požádat vás o podporu jménem Evropského parlamentu a upozornit mexické úřady na zavraždění Javiera Valdese Cardenase, vynikajícího novináře, který velice odvážně odhaloval korupci eh, v drogovém biznesu a organizovanou trestnou činnost v Mexiku. Včera byl brutálně zavražděn, aby se odradili ostatní investigativní novináři od podobné práce. Chci, abychom eh, sdělili mexickým úřadům, že ctíme jeho památku a přejeme si, aby pachatelé tohoto trestného činu eh, byli postaveni před spravedlnost. Děkuji. vám, paní Gomez. I vaši žádost jsme se zaznamenali a předáme ji na příslušná místa. Nyní hlasování, dámy a pánové. Pokud chcete, abych ušetřil trochu času, nebudu číst názvy zpráv, o kterých budeme hlasovat. Pouze zmíním název předkládajícího poslance. Takže nejprve jmenovitým hlasováním o doporučení pana Šolce. Můžete hlasovat. Děkuji, zamyka... Děkuji vám, končím hlasování. Návrh byl přijat. Gratuluji panu zpravodaji. Další zpráva je doporučení pana Predy. Opět jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Děkuji bardzo, zamykám. Děkuji vám, končím hlasování. Návrh byl přijat, gratuluji panu Predovi. Nyní hlasujeme O doporučení pana Zdechovského opět se jedná o jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Děkuji bardzo, głosowanie za. Děkuji vám, končím hlasování. Návrh byl přijat. Gratuluji panu Zdechovskému. Vidím, že pan poslanec je velice skromný. Nyní pan eh, Ruas a jeho doporučení jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Omlouvám se, říká pan předseda. Přejete si vystoupit, pane Ruasi? Muito rapidamente Pane předsedo, velice stručně chtěl jsem pouze potrhnout důležitost tohoto přistoupení Evropské unie k této mezinárodní dohodě. Je to mezinárodní mechanismus, který se týká produktů z bavlny. A máme tady máme 27.9, jsou to produktoři, spotřebitelé, také obchodníci a tady, zde skutečně to, to byl jedna z organizací, kde Evropská unie tam nebyla, e, i když byla členem jiných institucích, například Mezinárodní organizace producentů, e, eh, kaka, olivového oleje a cukru. A v podstatě nebylo moc pochybatelné, proč jsme nepatřili k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro Bavolu. A proto já doufám, že podpoříte ehm, toto toto eh, stanovisko pozitivně, tak jak to již pozitivně bylo odhlasováno na výboru pro mezinárodní obchod. Děkuji mnohokrát. Děkuji, zahajuji jmenovité hlasování. Zamykám hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Gratuluji panu Ruasovi. Spravozdání paní. Nyní se dostáváme ke zprávě paní Frhejen. Opět jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Děkuji, zamykám. Děkuji vám, končím hlasování. Návrh byl přijat, gratuluji paní Frhejen. Nyní se dostáváme ke zprávě paní Pitera. Začneme hlasovat eh, návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Děkuji, schváleno. Návrh 10, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Raději to ověříme elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh 11. Kdo je pro? Proti? Navrhuji, abychom se shodli na tom, že to bylo přijato. Nebo si to přejete ověřit? Dobře, raději to tedy ověříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní návrh 12. Kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky i tento návrh. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní návrh číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. protože šestka byla schválena. Tak eh, odpadá původní text část 1 a 2. Není kdo je pro trojku? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Děkuji. Zamítnuto. Nyní třináctka. Kdo je pro? Proti? Raději ověříme třináctku elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní návrh čtyři. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Návrh 14. Kdo je pro? Proti? Raději to ověříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Přijato. Nyní návrh 15, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo zamítnuto. Nyní návrh jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh číslo dva. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme to elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme i tento návrh elektronicky. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Chcete to ověřit? Tak teď budeme hlasovat eh, o usnesení jako celku. Hlasujeme jmenovitým hlasováním. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Gratuluji paní zpravodajce. Nyní se dostáváme ke zprávě paní Borzan. Návrh 2 kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní odstavec 65, původní text, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Přijato. Nyní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale raději to ověříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní omlouvám se, to poprvé, kdy jsem nasazen na hlasování, tak eh, snad se v tom brzo zlepším. Nyní odstavec 79, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Přijato. Nyní odstavec 115, původní text, kdo je pro? proti? Zdržel se někdo? Přijato. Odstavec 117. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo odmítnuto. Chcete to ověřit? Dobře, ověříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní odstavec 119. Původní text, kdo je pro první část. Proti. Zdržel se někdo. Přijato. Není druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní na úvodní ustanovení AI návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Přijato. Nyní úvodní ustanovení D, původní text, eh, první část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Ověříme to elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat jmenovitě o celém návrhu usnesení. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Gratuluji paní zpravodajce. A nyní budeme hlasovat o zprávě paní Begin. Jedná se o jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Gratuluji paní zpravodajce. A nyní učiním dvouminutovou technickou přestávku. Děkuji vám za to, že jste mi pomohli předsedat hlasovacímu zasedání za dvě minuty. V klidu začneme s vysvětlením hlasování. Thank you,